takže eh, chtěl bych nejprve pode, eh, pozdravit eh, pana Poatěryho, předsedu výboru a výbor TAX 2. Jsem velice rád, že vám při této příležitosti mohu také popřát všechno nejlepší k novému roku. Doufejme, že tento rok bude lepší než ten minulý a že to bude rok, který bude také naplněn prací v našich dvou výborů. Viděli jste návrh pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky, tak ho beru jako schválený. Jediným bodem je výměna názorů s komisařem Moskovičem a e, jako na všech jednáních e, výboru TAX je i toto jednání, toto zasedání veřejné e, a přístupné přes internet. E, jazykový režim znáte s panem předsedou Poatěrym a s panem komisařem, kterého zdravím a kterému děkuji za jeho přítomnost. E, jsme si řekli, že začneme rok a začneme práci výboru TAX 2 který převzal práci dočasného výboru TAX 1 tím, že vyslechneme pana komisaře, který má tento sektor na starosti a který by nám mohl říct, co bylo rozhodnuto v minulém týdnu a co se chystá v Evropské komisi v nadcházejících týdnech. Chci ještě připomenout, že TAX 2 má následující mandát – E, zajistit e, pokračování práce, což je logické, e, která byla vykonávána v tax 1, to znamená na jedné straně je třeba dokončit sběr těch informací, které ještě nebylo možno všechny schromáždit a za druhé se také zabývat dokumenty skupiny pro kodex chování, pro etický kodex. V tomto směru nám také pan Moskovič jistě řekne, co je nového, dokončit ta slyšení, která nebylo možno uskutečnit a náš mandát eh, také má eh, v sobě zakotvenu naši povinnost sledovat eh, do, to, co vyplývá z přijatých dokumentů výboru TAX 1 a výboru ECON za úkoly pro Evropskou komisi, výbor ministrů, členské státy a to samozřejmě i v rámci práce širšího záběru, kterou realizuje OECD. Dostalo se nám potvrzení toho, že je tady velmi významný daňový únik ze strany některých velkých nadnárodních korporací a zároveň jsme také zjistili, že tady dochází k určitému, eh, určité nové atmosféře, novému přístupu i vzhledem k tomu, co už za sebou má komise v této věci. Takže se nám zdá velice důležité, aby nám pan komisař mohl na počátku roku říct, co chystá komise a jaký je zhruba časový harmonogram eh, si vytvořila. Děkuji eh, Děkuji, ale ne také bych chtěl eh, poděkovat panu komisaři Moskovicimu za to, že se nezostavil. Děkuji za to, že jste eh, společně s Ekonem zorganizovali eh, toto setkání. Děkuji panu komisaři za to, že přijel naše pozvání a dostavil se, že nám si poskytne detaily eh, o celém balíčku daňovém, to, co přijala komise, ale přesto tady očekávám, že eh, nám trošku naznačíte eh, něco obsahu a že pohovoříte o pár, pár věcí je velice důležitý pro parlament, například CCCTB a ostatní věci. Takže myslím si, že to bude velice důležité a zajímavé setkání. Děkuji ještě jednou a jak víte, tak výbor Ekon eh, schválil relevantní legislativní zprávu eh, z legislativní. Máme tady návrh a očekáváme, že komise plně vezme eh, v úvahu tyto návrhy. Ale ne, máš slovo. Máte slovo. Děkuji, pane komisaři. Máte slovo zhruba na 15 minut. Děkuji, pánové předsedové, pane Lamasure, pane Gutiere, eh, si dámy a pánové, poslankyně a poslanci, jak je naším hezkým zvykem, i já bych si dovolil vám popřát co nejlepší rok 2016 a eh, myslím si, že se během toho roku prakticky dost často uvidíme, alespoň já bych si to tak přál a je opravdu dobrým znamením, že začínáme spolu tento rok a že výbor TAX 2 eh, je tedy eh, na svém prvním zasedání tak laskav, že mne pozval. Chtěl bych eh, tedy říct úvodem, že tento výbor hrál a hraje velice zásadní hnací e, roli, e, je takovou hnací silou v boji proti e, daňovým podvodům a únikům. I v tomto období činíme z tohoto tématu jedno z našich hlavních témat. Moje dnešní přítomnost na počátku práce výboru TAX 2 je vlastně přímým svědectvím E, toho, že tady se z naší strany jedná o opravdu politické angažmé, angažmá. E, je tu také pan Quest, náš generální ředitel, měl by být v sále každopádně. Je zde pan Quest? No, zdá se, že zatím nikoliv. Ale v duchu tady nepochybně s námi dlí. O tom žádná. Asi je na cestě. Každopádně já jsem ho viděl, viděl jsem ho. A mezi těmi pokyny, které jsem mu dal, ten hlavní pokyn byl, aby naprosto transparentně s vámi spolupracoval a aby e, věnoval maximální pozornost práci vašeho výboru. Jsem přesvědčen, že tady není daňová agenda, která by mohla úspěšně se realizovat, pokud by Evropský parlament v tom procesu nehrál nějakou zásadní roli. To prostě musí být, je to naprosto přirozené. A e, já si opravdu myslím, že vy můžete přispět zcela rozhodně e, k těmto úkolům, jak Ekon, tak tak dvě. Eh, a vím, že vaši dva předsedové v tomto eh, mají jednotný názor a že jim na tom záleží, už dlouho spolu, spolupracují a my e, se na tom podílíme a doufáme, že i v roce 2016 budeme takto odhodlaně a ambiciozně pokračovat. Rozhodnutí, e, která e, v prosinci parlament přijal, také hrají zásadní roli, aby se tady udržel ten určitý moment napětí, moment aktivní připravenosti, protože není možno nadále tolerovat daňové úniky úniky a netransparentní eh, daňové převody. Musíme prostě využít tohoto eh, momentu, tohoto nasazení, tohoto entuziasmu a pokračovat se stejným odhodláním i do budoucna. Ta opatření, která jsme zvolili, se také projevují jako velice kladná a ukazuje se, že parlament i komise jsou na stejné vlnové délce a že se nepochybně podaří tu eh, daňovou transparentnost transparentnost výrazně posunout. Chceme, aby ta situace byla transparentní, rovná, moderní a spravedlivá. To jsou hlavní úkoly, které jsme si, hlavní cíle, které jsme si vytýčili a e, v tomto směru e, budeme naprosto neoblomní. Podniky musí e, prostě pravidelně, tak jak je stanoveno, tam, kde činí zisky, skládat daně a všechno, eh, co půjde mimo tento základní rámec, eh, bude prostě eh, stíháno. Něco vám řeknu. E, ty podvody e, v daňové oblasti e, jsou skutečně skandální. Pro mne osobně to tak alespoň vyplývá. Jsou to prostě příklady toho, že, to je, že tady stále ještě přetrvává nespravedlnost v ekonomické, finanční i sociální oblasti a to není možné dále tolerovat. Tady prostě určití političtí odpovědní pracovníci nedokázali E, akčně jednat. A teď, jaká bude metoda? Já vím, že vaše e, zapojení je totální, vaše e, odhodlání rovněž a my jsme na tom stejně. Musím tedy říct, že podporuji to, že parlament klade důraz na to, aby byl informován, protože to je důležité pro jeho práci. My tady máme za sebou celou řadu výměn informací a také jsme postoupili ku předu. Jde o to zajistit to nejlepší možnou rovnováhu mezi legitimním nárokem parlamentu, aby e, dostal informace a na druhé straně respektování toho, co respektovat musí, e, musíme. A teď e, ty otázky k samému meritu věci. Podívám se trošičku dozadu na to, co jsme již realizovali v roce 2015, abychom to všechno E, trochu e, ozřejmily. Určitá silná opatření již byla přita, e, přijata, aby agresivní daňové úniky byly zastaveny. Máme tady dva balíčky, jeden o daňové transparentnosti a potom v červnu 2015 to bylo o transparentnosti podniků. Jsou to velice široce koncipované iniciativy, které vytvářejí takový základ pro hlubokou reformu Podniku a tyto e, kroky kupředu nám ukazují, že vlastně můžeme postupovat poměrně rychle, přestože e, rada e, se proti tomu staví. To víme jak vy, tak my a musíme se tomu postavit, musíme prostě přitlačit členské státy, aby byly v tomto směru akční, aby dodržovali to, co si, to k čemu se zavázali. A to pravidlo je samozřejmě určitou e, závaznou a, a omezující e, složkou. Jistě členské státy tady existují, e, nemůžeme je obejít, ale nemohou být výhradními hráči. A teď automatická informace, informovanost já to tady musím znovu zopakovat. To, že se nám podařilo v té e, otázce informovanosti pokročit ku předu, to je opravdu velké vítězství. Jistě, nešlo to tak daleko, jak si to původně přál parlament, ale e, prostě vy jste tady využili určitou politickou sílu a já si k tomu blahopřeji. Musím říct, že jsme dospěli ke kompromisu, který je e, uspokojivý a svým způsobem nečekaný. Nedoufali jsme v něj. A e, to zcela určitě. Takže v dalších oblastech ta práce pokračuje velmi rychle, v transferu. E, také je to e, otázka společného daňového základu, konsolidovaného daňového základu. Tam to také jde poměrně úspěšně kupředu. Já si samozřejmě uvědomuji, že toho hrozně moc zůstává ještě k realizaci v té oblasti převodních cen je to trochu lepší, ale e, máme prostě určité procedurální zábrany, musíme se s nimi vyrovnat. Diskuze v kolegiu se ještě ke všem těm otázkám nevyjádřila a my musíme ten princip e, kolegiálního rozhodování e, dodržovat. Ale samozřejmě máme v úmyslu ta eh, opatření a ty návrhy s vámi i nadále probírat. Koncem měsíce bude komise předkládat návrh balíčku eh, proti daňovým eh, únikům. Bude to takzvaný akt 1 bude to balíček, který bude skutečně zásadním objemem práce pro ty nadcházející měsíce. Eh, bude tam prostě eh, uvedena určitá diagnóza, zvláštní charakter evropského trhu si vyžaduje koordinovaný přístup, to tam zdůrazňujeme a je někdy ovšem třeba jít dál než e, v tom předchozím programu a tento nový balíček bude také odpovídat tomuto cíli. Bude to e, globální balíček, bude e, mít v sobě zahrnuty aspekty legislativní i nelegislativní, bude mít také svůj svoji tvář interní a externí, externí směrem ke třetím státům a e, globální také proto, že to nebude zahrnovat pouze evropskou diskuzi, ale i mezinárodní diskuzi, která se ostatně konala i u toho předchozího e, balíčku v rámci G20. A já samozřejmě tady chci říct, e, že poté, co to bude přijato v kolegiu, tak budu velice rád, když vám ho budu moci představit podrobně. Jistě to nebude neužitečné a zbytečné. E, takže ten společný daňový základ, to už je něco, o čem jsme hovořili. Já jsem osobně přesvědčen, že toto je projekt, který E, má velkou budoucnost a který umožní rozhodně e, rovnější, e, konkurenčně příznivější prostředí pro evropské podniky. Rok 2016 bude takovým rokem renesance, jestli to tak mohu říct, v oblasti daňové politiky. Začneme eh, tím společným daňovým základem, pak půjdeme cestou konsolidace a chci také eh, eh, nechat ta 3C, jak to říkáme v angličtině, takže abychom se dospěli, dospěli ke konsolidaci, tak ta první fáze prostě nesmí být konečnou, E, musíme postupovat e, po těch e, dalších krocích. A závěrem bych chtěl tady říct, že výkazování od země k zemi jednotlivými státy je něco, na čem budeme trvat. Takzvaný reporting, bez toho se neobejdeme. Na základě té studie, kterou vytváříme s, kolegou, s kolegyní Jourovou, budeme mít na jaře k dispozici už při způsobené E, podmínky pro kolegislativce. Vy e, znáte můj osobní názor, já jsem pro maximální transparentnost a myslím si, že to bude nutné. Otázkou je, zdali, v dlouho, e, zdali prostě půjdeme touto cestou okamžitě, a nebo zda také vezmeme v úvahu určité imperativy, jako je například konkurenceschopnost podniků. Každopádně bude třeba se chovat maximálně odpovědně. V tuto chvíli zatím nemáme e, možnost e, uzavřít e, toto téma, protože ještě se o tom také jedná v OECD. Takže Evropská komise má před sebou realizaci obrovský kus práce budeme pokračovat v tom, co jsme nastavili v roce 2015. Minulý týden jsem byl znova v Amsterdamu a jednal jsem s holandským ministrem financí, který bude také předsedou euroskupiny a také jsem tam byl se státním tajemníkem Lipským, který toto sleduje velice bedlivě a jsem přesvědčen, že holandské předsednictví hodně sdílí ambice komise v této oblasti a myslím si, že to opravdu eh, vypadá velmi, velmi optimisticky. A já jenom doufám, že ten náš balíček eh, by mohl být eh, přijat na, do konce holandského předsednictví a holandská strana eh, toto mé hm, odhodlání sdílí. Eh, je to důležité jak pro státy, tak pro podniky. Komise eh, vlastně tady dospěla k závěru, že konkrétně třeba v Belgie se pohybuje e, v oblasti e, daňových e, úniků na poměrně značné špici, že tady dochází k úniku nějakých 700 milionů eur. Každopádně Junckerova komise spoléhá na aktivní podporu Evropského parlamentu a vašich dvou výborů. Naše těsná spolupráce je klíčem k úspěchu. Já musím říct, že tady jde o to, abychom transparentnili nadnárodní e, firmy, protože jejich netransparentnost e, je e, skutečně ne, nedobrá, to se do značné míry podařili, podařilo a zároveň se nám v loňském roce také podařilo přeměnit daňový systém a ty daňové úniky jsou minimálně ohroženy. Já opakuji, měl jsem také možnost to říct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 Eh, na všech různých fórech. Revoluce v oblasti transparentnosti je již na pochodu. Je to prostě něco, bez čeho se neobejdeme. Jakýkoliv boj, který by toto neměl v sobě zakotven, je ztracený. A pak eh, samozřejmě naše podniky, naši občané eh, hodně sledují, do jaké míry budou ta jednotlivá opatření spravedlivá, protože samozřejmě musíme E, i na toto dbát. E, my, zastupující e, naše tři instituce, které nemají úplně stejné cíle, musíme to zohlednit a respektovat se a společně jsem přesvědčen, že tento velice ambiciozní soubor reform společně dovedeme k úspěšnému završení už v roce 2016, protože to je od nás žádáno. Předseda Lamasur, děkuji vám, pane komisaři. Já bych tomu ještě dodal, vy jste také hovořil o paní komisařce Fristeger, my jsme s ní v kontaktu a ona v zásadě souhlasila s tím, že by také přišla do našeho výboru, aby pohovořila o těch iniciativách, které již v rámci svých eh, se, se, svých pravomocí realizovala. Tak a teď máme obrovský seznam řečníků, takže e, budeme postupovat stejně jako ve výboru Ekon po takových pětiminutových blocích a ti, e, kteří chtějí položit otázku, tak prosím, aby hovořili stručně. E, Purka Balc, Eh, je tady za mocný EPP. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, a srdečně vítám pana komisaře Moskoviciho. Eh, jak za sebe, tak za stranu EPP vám přeji šťastný nový rok. Mně se líbilo to, co jste říkal. A myslím si, že na tom se dá zapracovat v letošním roce. Řekl jste zcela správně, že parlament eh, eh, stojí na straně komise, na vaší straně a to je i můj názor a řekněme moje pojetí a proto mm, mě váš, vaše úvodní slovo velice potěšilo. Já bych se rád vyjádřil stručně ke dvěma věcem a rád bych ním položil otázky. Jednak samozřejmě country by country reporting. Vy jste silným zastáncem eh, rozsáhlého reportingu po jednotlivých zemích a komise, jak jste říkal, eh, bude předkládat návrh eh, k této tematice. Dalo by se říci, že komise tedy se bude snažit, aby se mm, toto téma jaksi prosadilo. Ale e, mě to těší, ale otázky, e, otázka je, e, co se týče toho, o čem se diskutuje v OECD na mezinárodní úrovni, jestli i toto se může jaksi dovést až k úspěšnému závěru. Mě by zajímalo, jak komise se staví k možnému riziku, že evropské podniky budou mít konkurenční nevýhodu, pokud Eh, budou muset v Evropě eh, uveřejňovat informace o své obchodní činnosti, které podniky ze třetích zemí uveřejňovat nebudou. Nebo jinými slovy, jak chcete konkrétně zajistit, pane komisaři, aby ty povinné eh, informace, eh, kde bude hranice eh, mezi přeshraniční činností středně velkých podniků a velkými mezinárodními koncerny. Potom jste mluvil o CCCTB. V roce 2016 mm, se budeme snažit, abychom už měli společný konsolidovaný daňový základ a já si myslím, že je to určitě těžké, zejména vyjednávání s členskými jinými státy, ale eh, tady musíme opravdu zůstat na té linii a ptám se, jak momentálně uvnitř komise probíhá diskuse na téma minimálních daňových sazeb. Děkuji vám. Euh, ano, pane Balf práci. Já jsem skutečně velice rád, že vaše frakce, která je samozřejmě nejdůležitější v Evropském parlamentu, je e, tak e, aktivní v této oblasti e, když, dejme tomu, nejsme ve, ve stejném směru, tak v tomto směru spolu nepochybně souhlasíme. K tomu vykazování country by country. Já jsem velkým zastáncem transparentnosti v této oblasti. Tady je třeba víc určitého bodu. Ten minimální e, základ, e, to je to, co rozhodlo OECD a OECD si přeje automatický e, systém výměny informací mezi státními zprávami a my samozřejmě přijdeme s návrhem, kde bude alespoň tohle. Otázkou je, zda jít nad rámec tohoto minimálního požadavku OECD. V tomto směru vám mohu říct, E, to, co si myslím. Já bych byl pro osobně, ale tady máte e, určitou pravdu, že je evidentní, že nemůžeme prostě přijmout jakékoliv opatření e, nebo žádné opatření, které by omezilo konkurenceschopnost, zhoršilo konkurenceschopnost evropských podniků. Takže očekávat reciprocitu zahraničních firm, konkrétně amerických, Opakuji to tady. E, já jsem připraven, ale nechci se chovat neodpovědně. neodpovědně. Každopádně rozhodnutí bude přijato v kolegiu a k Axis tak tam chceme postupovat ve dvou fázích. A ještě jednou nechci zapomínat, že v té první fázi e, musíme začít. E, pak teprve bude následovat ta druhá fáze, jde o ten balíček. My jsme ještě neskončili diskuzi o těch minimálních úrovních, minimálních stropech či prazích. Žádný podnik nemůže být v situaci, že by neplatil daně nebo platil příliš nízké daně. Prostě podniky musí platit daně a musí je platit tam, kde vytvářejí zisky. Předseda, děkuji za eh, sociální demokraty Elisa Ferrera. Uh, muito obrigada por estar conosco aqui. Uh, muito bom. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za to, že mezi nás přišel. Také já vám přeji eh, mnoho štěstí do nového roku a děkuji vám také za to, že eh, rok eh, zahajujete s takto mm, ambiciozní agendou. Moje otázky se týkají také toho, o čem jsme mluvili při předchozí schůzi s lucemburským ministrem financí a mnoho z kolegů včetně mě, eh, bylo velice kritických, co se týče změn, které eh, eh, udělala rada v návrhu komise, co se týče automatické povinné výměny údajů a informací. A mm, moje otázka jde tímto směrem. Parlament schválil několik stanovisek a mm, zpráva výboru taxe byla schválena velkou většinou. Velká většina poslanců Eh, jej podpořila a my bychom eh, nyní nebyli rádi, aby se eh, tento, tento přístup jaksi někam vytratil. A proto se chci zeptat v souvislosti s legislativou e. proti BEPS Eh, ptám se, jestli eh, naše návrhy jdou nad rámec toho, co navrhuje OECD. A to se můžeme dočíst ve všech stanoviscích, která jsme schválili. Samozřejmě je tady riziko pro konkurenceschopnosti Evropské unie, ale máme jednotnou měnu, eh, máme jednotný trh a proto musíme také klást mnohem vyšší požadavky. Eh, jedná se tady o eh, tom, že eh, rada přichází vlastně s mm, určitou, určitými mm, hlavními směry a já se ptám, jak se k tomu celému staví komise, jak se nechá, nakolik se nechá ovlivnit těmito stanovisky. Čili v podstatě je to spíše tak, že vy eh, jste těmi, kteří eh, musíte přihlížet k návrhům parlamentu, eh, abyste mohli implementovat nebo provádět tuto mm, ambiciozní agendu, které jsou v zájmu jednotlivých zemí a v zájmu občanů. Děkuji. Děkuji vám za vaše přání, paní Ferrero a musím říct, že já nejsem tak přísný jako vy, co se týče lucemburského předsednictví. Myslím si, že tady je prostě určitá, byly realizovány určité kroky, které jsou pro všechny stejně závažné. Je to kompromis, který je kvalitní a podle mého názoru, že právě to, co dokázalo lucemburské předsednictví v té daňové oblasti, je maximum toho, co bylo možné. Jistě, komise by si byla bývala přála jít dál, parlament nepochybně rovněž, ale prostě je to, jak to je a podařilo se to přijmout poměrně e, rychle a e, teď e, tady jde o takové dost zásadní aktivity a přijmout směrnici v tomto směru nebylo opravdu vůbec jednoduché. A teď rozdíl mezi tím, co navrhují státy a e, co navrhuje BEPS a e, co navrhuje Evropská komise. Takže my půjdeme nad rámec BEPS, abychom našli takové e, prvky, které jsou zásadní pro naší diskuzi i s třetími zeměmi. V tomto směru budeme ambicioznější. Zahrnu, zahrním, zahrneme vlastně do toho celého procesu širší pole a také jsme navrhli automatickou výměnu informací, systematickou, spontánní. Jak víte, spontánnost v této oblasti to e, prostě není zrovna něco, co by šlo ruku v ruce s reformačním úsilím. Každopádně my se e, odrazíme od rozhodnutí BEPS, od rozhodnutí G20 ale budeme v tomto směru se držet i našich ambicioznějších představ. Za ECR Bernd Luke, místo předseda. Guten Tag, Herr Kommissar. Dobrý den, pane komisaři, děkuji vám za vaše úvodní slovo, které ale mně nepřipadalo dostatečně konkrétní a ani vaše odpovědi nejsou dost konkrétní. Já bych od vás rád eh, slyšel to, když si stěžujete, když eh, eh, říkáte, že nejste spokojeni s rozsahem daňových uniků v Evropské unii, jak si myslíte, že je to velké číslo? Byl byste schopen to odhadnout, vyčíslit nějakou odhadovanou hodnotu? Mluvíme o stovkách miliard eur. E, jakou představu má komise o tom, jaký objem, jakého objemu dosahují daňové úniky či vyhýbání se daňové povinnosti v Evropské unii ročně? A potom, za druhé, rád bych věděl, e, co si myslíte o tom, jak účinná jsou opatření, která navrhuje komise vzhledem k rozsahu těm, těchto daňových úniků. Možná, že byste to mohl odhadnout v procentech, když mluvíme například o iniciativě pro transparentnost. Kolik procent, eh, kolika procentní snížení daňových úniků eh, můžeme očekávat? Bude to eliminace o 2, 10, 50 procent? Eh, já vím, že nemůžete říci přesné konkrétní číslo, ale odhadněte to v číslech. Nějakou číselnou představu komise určitě má. A druhá otázka. CCCTB, tato iniciativa zde mě zajímá také. Kolik si myslíte přibližně, že procent, já vím, že to nemůžete vyčíslit přesně, ale přibližná hodnota, přibližnou představu určitě máte. Eh, kolik procent daňových úniků v Evropské unii eh, bude eliminováno díky iniciativě CCCTB? Děkuji. Pane komisaři, já se omlouvám, pane Luke, ale nejsem novinářem. Eh, takže nemohu vám dát údaje, číselné údaje, které nikdo nemá k dispozici. Ani OECD v tomto směru nikdy nepokročilo k nějakým konkrétním údajům. Máme důvody se domnívat, eh, odhadovat eh, určitou metodologii. Mimochodem, metodologie harmonizovat není vůbec snadné a jsou tady velké odchylky mezi členskými státy právě proto, že nemáme společný daňový základ a poté, co toto se narovná, napraví, tak to všechno bude mnohem jasnější a snáze hodnotitelné. Ale samozřejmě nemyslím si, že je nutné e, mít e, údaje, e, nějaké údaje v ruce, abychom konali konat, eh, a konat eh, s odhodláním můžeme okamžitě a musíme okamžitě. Eh, známe mechanismy, které se chceme postavit. Otázkou je, zdali ty reakce, které zvažujeme, jsou vhodné, jsou příhodné pro tento účel je jasné, že máme agendu, která je mnohem ambicioznější než kdykoliv předtím v této oblasti a když se podíváte na zprávu výboru TAX 1, tak tam je to také velice jasně všechno specifikováno, ale já e, to nepochybně budu mít možnost e, vám upřesnit v nadcházejících týdnech a měsících. Předseda, předseda, prosím, máte ještě čas? A glauben, was ich dort höre. Moskovic, ani nemohu uvěřit tomu, co, řík, eh, co slyším. Vy ve své odpovědi jste řekl, že nemáte vůbec představu o zhruba o velikosti nebo objemu daňových úniků a nemáte představu o tom, eh, jakou míru eh, můžete, jak můžete eliminovat tyto věci, například iniciativou zaměřenou na transparentnost a nebo e, CCTB iniciativou. Upřímně řečeno, e, já absolutně nechápu, že e, tady sedíte před výborem a alespoň zhruba nejste schopen vyčíslit, jak velký by mohl být problém pro vašeho názoru a jak účinná budou vaše opatření. Sincèrement, je, je, je peine à comprendre upřímně řečeno, eh, mám trochu problémy s tím, abych eh, pochopil vaší otázku, či spíš váš přístup, protože já si prostě nemůžu vymýšlet, vycucávat z prstu čísla, která nikdo nemá. Jde o to tady mít kvalitní mechanismy, které chceme spustit. Víme, že to je zásadní. Eh, je tady čísel ve vzduchu celá řada, ale žádná nejsou prostě spolehlivá, takže nedělejme si tady nějaké naschvály. Myslím, že to je úplně zbytečné. Předseda, děkuji. Já si myslím, že eh, lze říct, že OECD hovořil, eh, hovoří o nějakých 100 až 200 miliardách na světové úrovni takže by to šlo o nějakých deset, desítky miliard eur, o které by tady eh, šlo. Za ALDE je na řadě pan Petr Ježek. Děkuji pane komisaři, chci říct, že Ecofin hovořil o e, DPH a podvodech v této oblasti. E, je to nějakých 60 e, až 70 milionů eur úniků a to je podle některých členských států důvodem k tomu, abychom se zamýšleli nad DPH jako takovou. Co si o tom myslíte? Šlo by e, o nějaké efektivní e, řešení. E, dá se tady uvažovat o nějakém efektivním řešení, které by zamezilo úniku neplacení DPH Moskoviči. U DPH máme společný daňový základ, tam prostě E, je to docela e, jednoznačné. Já jsem o tom nehovořil, protože to nepatří zrovna do, tax, e, do výboru tax, ale je to jednoznačné, že dalším pilířem té naší strategie bude rovněž vyzkoušet možnost nějakého definitivního režimu v oblasti DPH. Takže my předložíme další balíček DPH v tom půl roku 2016, prvním půl roku, eh, abychom se vyhnuli i těm daňovým únikům, které jsou značné, ostatně vy jste ta čísla sám zmínil. Předseda. Ano, DPH bude mimochodem také předmětem zprávy z vlastní iniciativy výboru Ekon. Děkuji vám. A za skupinu z, eh, levých, eh, levice má teď slovo pan Fabio Mazí. Děkuji, pane eh, Moskovici. Dovolte mi mm, připomínku k reportingu country by country. Já vítám vaše stanovisko. Můj strýc je v Itálii podnikatelem, má středně velký podniky na výrobu obuvy a vlastně e, nemá žádné ceřiné e, podniky, je to prostě e, výro, výrobce obuvy a tito podnikatelé prostě nechápou, že, nebo mají obavu se ztráty konkurenceschopnosti byli eh, vlastně, mm, když vidí, že eh, jaké daňové úniky byly eh, odhaleny, tak mm, například vidí nebo doufají, že vlastně tedy ten, ten reporting country by country přispěje k tomu, aby se tomu čelilo jsem rád, že i paní komisařka se chce tomuto tématu věnovat, ale tuto chvíli je to tak, že země, které mají ty škodlivé daňové režimy, ať je to Lucembursko nebo Belgie, tak eh, vlastně ty peníze dostanou zpátky. Eh, a ta situace je vlastně schizofrení. Oni eh, v podstatě ty peníze ani nechtějí. Takže já se ptám, jestli komise se zamýšlí nad tím, že by se legislativa přepracovala tak, aby ti, kteří kteří, eh, aby se nemohlo stát to, že eh, ti, kteří poškozují jiné svými daňovými režimy, tyto peníze dostali v budoucnu zpátky. Jde o to být kolegiální eh, a také respektovat pravomoci jedních a druhých, takže já skutečně nechci odpovídat na to, co není součástí mého vlastního mandátu a e, mých pravomocí. Nicméně musíme, to už tady bylo řečeno mnohokrát, e, udělat maximum pro to, abychom zachovali konkurenceschopnost. Já teď nechci předjímat, jak to bude s eh, tím posouzením dopadů. Eh, to bude hotové v prvním, eh, první třetině roku 2016 ta studie, takže pak přijdeme s nějakým koherentním návrhem. Ale Každopádně, protože tady máme ten, tu minimální úroveň, kterou stanovuje OECD, automatická výměna informací mezi státními E, orgány a to právě zabrání situacím, které jste tady naznačili. Jde o e, dobrou e, rovnováhu mezi transparentností a zachováním konkurenceschopnosti. V tomto směru budeme velice bdělí a ostražití. Každopádně už teď se k tomu komise vyjadřuje, někteří kolegové jsou trochu opatrnější, než bych třeba byl já a jinde to zase je opačné, ale budeme muset vít eh, objektivních skutečností a tak to také uděláme. Předseda, eh, Fabio, máte ještě minutu. Äh, to také využiji a rád bych se ještě zeptal na to, eh, jaká je situace v komisi, eh, co se týče eh, přístupu k dokumentům pro náš výbor. My se na tom musíme dohodnout v rámci výboru tax 2, abychom nemuseli svolávat výbor tax 3. Takže jak to vypadá s přístupem ke všem požadovaným dokumentům? Děkuji. Pane komisaři. Tak eh, k této věci My už jsme předložili celou řadu dokumentů a ukazuje se, že řada materiálů je ve hře. Je pravdou, že některé eh, mohly být opomenuty tady či jinde. A e, mý spolupracovníci teď právě kontrolují ten celý soubor dokumentů, aby se zjistilo, co, dejme tomu, e, tady ještě nebylo předáno a bylo to výboru poskytnuto. Takže my to takto také panu předsedovi Lamasurovi e, slibujeme je třeba si uvědomit, že to je obrovský objem práce pro DG Tax, ale jsme v tomto směru připraveni eh, velmi otevřeně pracovat s vaším výborem a tak to také bude. Takže děkuji vám. Novému generálnímu řediteli vyslovíme požadavek, eh, eh, aby se k nám dostavil se všemi těmi dokumenty. Bohužel tady teď není. Za zelené má slovo Sven Gigert. Thank you. And, uh... Nejprve bych chtěl poděkovat za eh, vaši ambici, pane komisaři, eh, kterou jste právě prokázal. Počkám, ano, vítejte. Tak ještě jednou chci poděkovat za ambici, kterou jste právě projevil a e, souhlasíme s tím, že rok 2016 by měl být rok e, evropské e, spolupráce v oblasti daňové. A klíčem je se k tomuto cíli posunout. Ale když jde o detaily, tady bych rád měl větší jasno v některých otázkách za prvé. Rád bych ještě navázal na to, co říkala Eliza Ferrera, tedy parlament eh, ve zprávě tak se jedna a za druhé eh, ve zprávě eh, Doc a Niedemeyer. Parlament tady představil dlouhý seznam velmi konkrétních návrhů a doporučení a vy jste říkal, že si přejete je dál než BEPS a také jste e, e, mluvil o CCCTB, ale co nechápu, e, tento daňový balíček Ehm, bude detailně obsahovat naše eh, návrhy, a nebo kdy ehm, přijdete eh, s novými návrhy, které budou souhledu s těmi, které, o kterých jsme ehm, eh, hlasovali v naší zprávě. Za druhé, tedy jak přesně bude vypadat ten postup, do kterého se pustíte spolu s našimi návrhy, nebo alespoň kdybyste nám řekl, proč nesouhlasíte. Tedy k BEPS. Tady bych rád věděl toto. návrhu, který bude za dva týdny zveřejněn, pravděpodobně, Ehm, kam, nepůjdete dál, než ehm, je, je to v modelu OECD, to znamená eh, patnové malíčky nebo minimální eh, míra zdanění a nebo pravidla CFC. A konečně o CCTV eh, tady slyšíme, že tady máme teď eh, přístup eh, dvoufázový. Víme od podniků, že toto oslabí benefity, které mohou získat, tedy které členské státy byly proti konsolidaci a které vás dotlačily k tomuto dvoukrokovému přístupu, který komise si původně ani také nepřála. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Euh, Takže, eh, co se týče eh, PEPSu, jaké body by měly být změněny či modifikovány či zlepšeny v legislativách členských států, aby se třeba zabránilo určitým transferům zisků a e, dvojím zdanění a e, pak jsou tady samozřejmě další pravidla, e, ty záchranné sítě a tak dále. Já chci říct ještě jednou jednu věc. BEPS je to, od čeho se chceme odrazit, my ho chceme přesunout na evropskou úroveň a zároveň chceme jít nad rámec BEPS v těch oblastech, které jsem naznačil. Pokud jsem předtím E, dal dojem, že si to e, spojuji s jinými materiály, tak e, to není pravda. Když jsem se stal komisařem pro daňovou oblast, tak se ukázalo, že tady jsou některé návrhy na stole už po celé roky a že prostě se nedokáže na jejich znění Eh, Evropská rada shodnout. A tady eh, v této oblasti konsolidace a transparentnosti učinil Evropský parlament excelentní eh, práci Marian Tyson, vaše bývalá kolegyně, která se teď stala kolegyní mojí, ta o tom něco ví. Takže tady prostě šlo o to, že jsme si mohli vybrat předložit stejný návrh, anebo hledat cestu, která by nám umožnila jít rychleji ku předu. A my samozřejmě víme, jak se diskutuje v radě, tak eh, s radou musíme žít, ale proto jsme se rozhodli pro ten eh, postup ve dvou fázích. Ale já tady nenavrhuji nějakou CCTB v žádném případě. Přeji si, aby ten společný daňový eh, základ eh, byl eh, prostředkem pro přesvědčení některých členských států, které tady teď nechci jmenovat, ale a zdá se mi, že to je skutečně jediný způsob, jak jít ku předu. Bohužel je to tak. Celá řada návrhů je naprosto v souladu e, s, s právami výboru Econ a Tax. E, my to velmi sledujeme. Budeme také e, pracovat na těch věcech, které nebudou převzaty do toho lednového balíčku. Takže je tady ten balíček Antibeps, a potom balíček CCTB, ten přijde později. Vždycky se dá upřímně řečeno eh, uvažovat o tom, že věci by mohly být růžovější, lepší a já nevím co všechno, ale musíme eh, prostě jít ku předu. Děkuji. Marko Vali za EFDD, prosím. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji, že jste ochoten odpovědět na naše otázky. Měl bych tři otázky. Otázka číslo jedna eh, týká se country by country reporting a eh, vaše eh, zhodnocení. Tady to nebylo úplně jasné, jak na to hlíží komise. Vy to teď chcete se toho pustit ambiciozněji. Tady bych tedy rád slyšel jasnější odpověď, jinak Eh, tady budu mít nějaké skryté, nejasné věci, tak tomu bych něco chtěl slyšet. Pak návrhy, které chcete předložit, ty mají být ehm, ambiciozní. Ale víme, že členské státy eh, tady mají svá lobby, jsou tady státy, které mm, zjevně Ehm, následuje většinou, ano, občané si přejí větší spravedlnost v oblasti daňové, jde tady také o globální úroveň. Jak tady je možné k tomu přistupovat? Ehm, jak by třeba eh, mohla být ta zasedání rady zveřejněna, kde se o těchto věcech diskutuje, eh, tak aby se lidem ehm, toto opravdu ukázalo, protože jinak se bude říkat, no jo, tak oni tam mají tak se dvě, tři, čtyři a tak dál. Paradoxní je také to, co se vytvořilo jako zákon k Evropskému daňovému statutu. Jako i další občané, evropským eh, občanům se snažíme to jednoduše vysvětlit, ale když tady třeba máme nějaký nadnárodní podnik, který méně platí daní na základě eh, systému určitého členského státu a komise to potrestá tento podnik, pak by přece eh, ty prostředky přitekly k tomu státu, který vlastně tyto zločinecké praktiky umožnil. Takže by mělo být možné to, aby tyto prostředky ne plynuli zpátky do této země, ale eh, aby byly eh, obecně pro blaho věci. A komise skutečně tady musí něco udělat, protože jako systém to není spravedlivé a není to správné. K těm dvěma posledním otázkám, co se týče eh, určité snahy o koherentnost a já tady nechci něco vytvářet před vašima očima. To, co tady prezentuji, jsou věci, které teď připravujeme a ještě jednou e, odpovím trochu podrobněji k té otázce vykazování country by country. Nejprve bych chtěl říct, e, že chci pracovat s Evropským parlamentem Eh, přestože stárnu, tak ještě dobře slyším a cítím tady určité niance. Ono je to docela přirozené. Otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti to vnímáme možná trošičku odlišně jedni a druzí. Eh, jak budeme postupovat? Nejprve přijmeme rozhodnutí a pak je tady eh, otázka toho, co navrhuje OECD, ten minimální eh, ten minimální začátek eh, a 27. Eh, ledna to tady bude na stole. My tedy při, předložíme, budeme prezentovat ta nejprvnější opatření. A pak ta studie o dopadech. Čím se bude zabývat? více věcmi, více vlastně i variantami ohledně transparentnosti směrem k publiku. A vy ostatně sami eh, jste prostřednictvím CD4 přišli s návrhem, který je jednou z těch variant. Klíčová otázka je, do jaké míry by podniky měly zveřejňovat své informace. O to jde a my toto chceme zjistit prostřednictvím té studie o dopadech. Jaká jsou rizika? Někteří hovoří o rizicích eh, co do konkurenceschopnosti, protože tady prostě by vzniklo nerovné hrací manévrovací pole mezi evropskými podniky a podniky, které nepatří do Evropské unie. A my musíme samozřejmě vzít v úvahu výhody a nevýhody zveřejňování či nikoliv e, účetní daňové e, informace podniků. A pak je tady další otázka, další úhled pohledu. E, je to interakce politiky tohoto typu, internacionální rámec, konkrétně BEPS. Takže ta studie bude provedena seriózně, budeme mít konkrétní fakta a na základě těchto skutečností komise navrhne doplnit nebo ne to, co tady bude na stole 27. ledna. Doufám, že jsem dost konkrétní. Ano, je tady ten první krok. OECD tady má e, určitý základní e, kladní určitou úroveň a zdali jít nebo ne nad rámec této úrovně, to uvidíme právě na základě té studie. Předseda, děkuji za nezařazené, pan Grof Anmas. Ehm, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Máme dojem, že v tom, jak se parlament eh, soustředil na takové otázky obecně, eh, tak si myslím, že případ LuxLeaks byl využit eh, těmi, kdo byli pro více Evropy, aby se toto téma trošku prosadilo v této oblasti a aby se prosadila federální zdaňovací systém. LexLeaks eh, prostě byl využit, zneužit jako zámenka pro to, aby možná aplikovat obecné principy, eh, eh, což znamená, že jakýkoliv problém by pak bude vždycky k víc větším pravomocem pro Evropskou unii. A toto je ve příkrém kontrastu k vaší pozici, když jste ministrem financí ve Francii a daleko méně jste byl ochoten pracovat v této oblasti. A a vaše Asamble Nacional nemluvilo o 15 miliardách, e, které jdou do, e, se ztrácí v daňových únicích ročně a tenkrát jste e, nebyli moc ochotní s tím něco udělat. Takže je tady jasný rozdíl, když mluvíte o národní úrovni a srovnání s tím, co se děje na evropské úrovni. A to tež vidíme u belgického ministra financí pana Overvelda, který řekl, že mm, nebude jednoduché získat ty peníze zpátky. Peníze, o kterých mluvila paní Vestager. Takže se snažil využít argumentů o právní jistotě a podobně podobně. Všechno tyto známe, tyto argumenty. Já se vás, mm, eh, mm, já jsem vás nepožádal, abyste dnes přišel a mm, eh, narušil práci, kterou odvedla paní Vestager, ale komise je kolegium a eh, proč Belgie je první země, na kterou je toto zacíleno? Nebudou tady ještě následovat další země? Ehm, nebo tady Mm, bude nějaký obytní beránek, mm, eh, no budou tady ještě další členské státy. A když mm, se jako kolegium o tom rozhodnete, tak jak zajistíte to, že tady nebude žádná neférová soutěž oblasti daňové mezi členskými státy? A za druhé, a zase to byla e, otázka týkající se vašich e, záměrů. Mluvíme o kolegiu komisařů. E, tedy máte v úmyslu jít dále, než je systém CCTB. Máte v úmyslu posunout se k více obecnějším federálnímu systému zdanění federální daňové unii s minimálními daňovými sazbami a podobně. Vy se eh, znovu vracíte k období eh, mého života, na, který, na které jsem velice hrdý a člověk ale o tom musí dokázat hovořit eh, s určitým odstupem. Pokud si na něco pamatuji, tak si vzpomínám, že jsem byl jedním z prvních tří ministrů Evropské unie financí, kteří, či ministrů Evropské unie, kteří byli pro návrh pro projekt BEPS a s kolegou Schäublem eh, jsem byl mm, první nebo jeden z prvních, kteří navrhl posílenou spolupráci v oblasti finančních transakcí. Také si vzpomínám, že jsem kolegům eh, navrhl eh, balíček k boji proti daňovým únikům, který francouzským eh, daňovým úřadům vrátil poměrně hodně peněz. Takže daňové úniky mě skandalizují a to už eh, opravdu odpradávna jako eh, bývalého ministra financí, jako ministra pro Evropu, jako komisaře, jako evropského občana. Takže to je něco, co mám stále na paměti a asi jste si všimli, a neměl bych to být já, kdo bude komentovat rozhodnutí paní komisařky Vestager, která sama si je obhájí. Jedná se o Fiat, o Starbucks v Lucemburku, v Holandsku, jsou tady další podniky v jiných evropských zemích, o kterých se bude jednat. Já si myslím, že nikdo nemůže eh, hovořit o eh, diskriminaci a eh, ze strany paní Vestager a také o tom, že by snad byla nedostatečně statečná to, nebo že by se ostýchala věci řešit. To určitě ne. V tomto směru je naše komise příkladná. A možná si tady o tom můžete ještě hodně podiskutovat, tady nebo jinde, ale nepochybně víte, že tady je určité pravidlo, kterou, které musíme všichni respektovat. E, tato konkrétní kolegie, e, kolegyně Eh, teď je to prostě žena, eh, v, tomto, v této situaci musí pracovat opravdu naprosto nezávisle. Eh, ta příslušná komisařka, ten příslušný komisař musí být ponechána ve své práci v klidu. Každý ostatně ví, že ona tu práci odvádí víc než dobře. Předseda, děkuji vám. Každopádně, jak jsem už řekl, v nadcházejících týdnech bude mít příležitost paní komisařku také vyspovídat. A pro druhou druhou polovinu řečníků bych teď chtěl dát eh, předsednictví kolegovi, předsedovi Galtierovi. Děkuji, Elena. Další řečník je paní Danta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, Vlastně bych měla dvě otázky, dvě oblasti, eh, které bych chtěla svými otázkami pokrýt. Na jedna se vztahuje Eh, k digitální eh, ekonomice, protože si dovedu představit, že komise si rovněž bude přát, eh, aby to nějak zvládla co nejdříve tuto celou oblast digitální ekonomie. Mělo by se to šířit asi velice rychle v následujících letech a to se přinese celou řadu denní otázek, jak přímého, nepřímého zdanění a to bude, tyto oblasti tím budou dotčeny. Takže bych ráda věděla, jestli komise, kolegům komisařů, kteří jsou zodpovědní eh, za různé součásti tohoto, jestli také plánujete udělat něco eh, v této věci v následujících letech nebo v roce 2016 už. A na druhá otázka. Ráda bych se vrátila k tomu, co říkal Burkhard Balc. On se neptal na eh, minimální účinné zdanění, protože zrovna dnes jsme od ministra Gramenio slyšeli, že na neformálním radě se diskutovalo, o této otázce a že e, jsou velmi vzdáleni od jakéhokoliv kompromisu nebo koncenzu. Eh, v této věci, ale velmi jasně potrhl potřebu vrátit se k této diskuzi. Takže komise musí, myslím, eh, zvolit nějaký přístup a musí mít nějakou představu o tom, jak eh, chce zvládnout tuto otázku minimálně účinných Zanění. Takže mohl byste trošku konkrétněji říci něco, než jste to udělal v odpovědi na otázku kolegy Borcharda Balce. Ale přesně v tomto kontextu ještě jedna věc. Mm, mm, mm, mohla by rada třeba třeba i do posílené spolupráce eh, v této oblasti. Víme, že eh, v FTT eh, to trvá celá léta, než pokusu zvolit tuto posílenou spolupráci. Nevím, jestli máte v úmyslu jít jako do takových oblastí ve vaší revizi, zdanění, tedy kde, kde by se mohla objevit nebo kde by mohla vytvořit tato posílená spolupráce. Děkuji. Alors, sur, sur euh, tak nejprve eh, k té digitální ekonomice. Nebyla to vždycky jednoduchá diskuze a není v rámci eh, G20, kde se jsem tam jezdil jako ministr financí za Francii, teď jako komisař eh, za finance a hospodářství. Ale BEPS a náš akční plán reagují na ty velké výzvy, stávající ekonomiky, protože ta digitální, ten digitální aspekt samozřejmě přeorá úplně situaci u podniků, které byly v řadě případů eh, koncipovány někdy v předminulém století anebo v století minulém. Pak jsou tady další témata, kterými se musíme zabývat, například eh, režimy DPH. A v této oblasti já musím říct, že tady pracuji s kolegou Anci Piltingerem, také by možná stálo za to se zabývat otázkou, zdali se starat o digitální aspekty úplně odděleně, anebo to integrovat do DPH. V tomto směru v tuto chvíli nemám jednoznačnou konečnou odpověď. A teď eh, k té minimální sazbě. Tady my v komisi jsme toho názoru, že nepotřebujeme nějakou minimální sazbu, abychom dospěli eh, k rovnému spravedlivému zdanění. Ale musíme eh, spíše trvat na takzvaném efektivním zdaňování, abychom zajistili, eh, že firmy opravdu platí tam své daně, kde vytvářejí zisky. Já vím, že tato otázka minimálního zdanění je velice kontroverzní a já si myslím, že kdybychom o tom měli začít diskutovat, tak by se odevřela pandořina skřínka poměrně dosti nevábná mezi všemi členskými státy a nemyslím si, že by tady eh, prostě šlo ty věci nějak výrazně zjednodušit s tím eh, s tou posílenou spoluprací, tak eh, tam je má odpověď spíše ne a máme také připravenou příslušnou legislativu a budeme, o tom budeme hovořit na ECOFINu. A Petr Zimon je dalším řečníkem. Eh, pane, pan komisař, pane komisaři, jako koordinátor eh, našeho výboru jsem rád, že eh, vás tady máme před sebou. Moje otázky se vztahují přímo k naší poslední diskusi, k našemu poslednímu rozhovoru. V říjnu loňského roku eh, jsem se vás na plénu ptal eh, v tom smyslu, že podle eh, našich informací vědci z Amsterdamské univerzity že jim nebyl Leider byl umožněn přístup k eh, dokumentům eh, mm, etického kodexu. Eh, kolegyně Eliza Ferrera a já jsme položili komisi prioritní otázku právě k tomuto bodu. A doposud bohužel jsme nedostali žádnou odpověď a já bych rád tedy tu položenou otázku dnes tady ještě jednou zopakoval. Je pravda, že dokument Administrative uh, Questionnaire uh, a odpovědi členských zemí uh, z, uh, v rámci studie uh, 1999 byly předány externím osobám a že došlo ještě k dalším případům, kdy externí osoby uh, obdrželi, získali přístup k dokumentům, který uh, nebyl umožněn, nebo byl jen omezeně umožněn členům výboru tax. E, omezeně to znamená pouze v čítárně a nebo částečně začerněný. E, pokud opravdu k tomuto došlo, ptám se, zdali komise e, výboru tax umožní přístup k těmto dokumentům tak, aby náš informační báze byla dostatečně široká? Děkuji. Během eh, práce Tax 1 jsme pracovali na metodě, vytvářeli jsme ji za pochodu, měli jsme také dlouhou diskuzi, složitou diskuzi s vámi, s vaším předsedou a myslím, že to dospělo nakonec k určitým rozhodnutím, která nejsou jistě dokonalá, ale jsou výrazným posunem oproti předchozí praxi. Řekl jsem před pár eh, chvilkami, že tady možná je určitý počet dokumentů, které chybí, ale můj generální ředitel v nadcházejících dnech přijde s, plným, s plnou náručí eh, těchto dokumentů eh, do kanceláře pana předsedy Lamasura a já za to beru odpovědnost. A ještě k dalším otázkám. E, komise či výbor tax má přístup ke všem dokumentům, ke kterým mají e, ostatní přístup. To se týká zprávy Simons Simons a také pro e, předběžné reakce na zprávy. A podle mého názoru tady prostě obdobný incident jako ten, který tu byl zmíněn, nenastal ale e, ještě jednou zavazuji se k maximální transparentnosti e, v těchto věcech, e, tak, aby, komis, aby Evropský parlament a vy konkrétně jste měli alespoň všechny ty dokumenty, na které má nárok jakákoliv evropská instance či evropský občan. Takže bych navázal ještě jednou otázkou. Kdy tento přístup přesně k těmto dokumentům bude umožněn. S jakým časovým horizontem eh, můžeme počítat, protože naše práce je omezena na půl roku. A další otázka ještě k reportingu country by country. Některé aspekty už tady byly zmíněny a já bych rád upozornil na ty rozdíly, které podle doporučení OECD eh, by eh, měly být jaksi předány a které už fungují v bankovní oblasti podle CAD 4. Eh, takže eh, nezdá se, že by mělo smysl, aby eh, od podniků jsme požadovali několik druhů reportingu. A jak se vyhnout takové nekonzistentnosti? Děkuji. tak k tomu vykazování country by country. A ještě jednou řeknu, jak budeme postupovat, jak budeme jednat samozřejmě eh, to otázka také zohlednění návrhu Evropského parlamentu. To teď právě hodnotíme a ohledně eh, dokumentů z mého tábora, eh, tak v nadcházejících dnech. Já vím, že to je vágní a precizní zároveň, ale je to prostě tak. V nadcházejících dnech. Děkuji. José Manuel Fernández.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 Už jsme tady mluvili o konkurenceschopnosti podniků a tak otázka konkurenceschopnosti musí prostě tady v té práci parlamentu a komise být eh, jasně eh, artikulována, ale nemysleme pouze na velké podniky. Nějakých 95% všech podniků jsou malé a střední podniky. A moje konkrétní otázka je, co komise dělá pro obhajobu malých a středních podniků v Evropě. Já osobně nesouhlasím s tou eh, harmonizací eh, eh, těch Eh, toho typu, která byla zmíněna, ale eh, mně jde o harmonizaci toho daňového základu. Co si o tom komise myslí? A poslední otázka, neměl by eh, komise nebo parlament hovořit o takovém širším, koncepčnějším plánu, kde by byly i nové daně, daně z transakcí a také by tam byla pojednána otázka e, toho, co tak potřebujeme, skutečné vlastní zdroje do evropského rozpočtu. A pokud tady máme v nějaké oblasti experta, tak je to zrovna náš předseda ale Lamassur. Neměli bychom se zabývat nějakým širším, eh, hlubším plánem ohledně těch vlastních zdrojů, to by tam nepochybně mělo zaznít eh, komisař. Eh, ano, máte pravdu, že malé a střední podniky musí být naší prioritou. A my se snažíme postupovat paralelně směrem k nadnárodním monopolům i směrem k těm e, malým a středním podnikům. A právě ta transparentnost umožní zabránit e, e, velkým podnikům, aby ukrývali své zisky a to bude zase znamenat větší šance pro malé a střední podniky. Harmonizace. Daňová harmonizace, o tom se těžko hovoří, protože tady je to otázka jednomyslného hlasování a každopádně Harmonizace postupů je cílem, ke kterému se ubíráme právě prostřednictvím toho společného daňového základu, což by mělo vyústit, jak už jsem řekl, v konsolidaci. Skutečnost je taková, e, někteří možná e, to vnímají úkorně, ale není jiné cesty e, než tento přístup ve dvou fázích není jiné cesty, pokud chceme jít ku předu, než ta, kterou jsme zvolili. A k té vaší třetí otázce, tak ta je vlastně zdvojená. Nejprve obecněji. Je pravda, že vy tady máte velkého odborníka v této věci, kolegu Lamasura. My v rámci určité skupiny na vysoké úrovni, eh, které předsedá kolega Monty, spolupracujeme. On si mimochodem dobře uvědomuje nutnost, abychom teď přišli s odpověďmi, které by byly důvěryhodné. A osobně musím říct, že jsem velmi, velmi nakloněn myšlence skutečných vlastních zdrojů pro evropský rozpočet pokud máme mít takovou e, kapacitu, která by byla důstojná, tak e, v oblasti eurozóny, tak e, si myslím, že finanční kapacitě v eurozóně je otázkou, která je nesmírně, nesmírně důležitá a parlament ji nepochybně bude držet na zřeteli a členské státy s komisí přijali prohlášení těsně před závěrem roku. E, tady bylo jasně řečeno, že tady je politická vůle a pak je také stanoven časový harmonogram, Eh, že bychom ohledně eh, zdanění finančních transakcí už měli vidět na stole konkrétní návrh někdy do června. Já myslím, že členské státy se v tomto rozhodly, je zatím hodně práce, ale je hodně práce i před náma, teď už je to nezvratné. Ale ještě budeme muset leco prodiskutovat. Malá otázka je třeba míra eh, té daně a to, kam ty peníze půjdou. To ještě nebylo rozhodnuto, takže je možné, že to bude prostě jeden z kandidátů, důvěryhodných kandidátů na vlastní zdroje, e, tato, e, tento e, poplatek za finanční transakce, ale to je všechno zatím ještě otevřené. Ale bude to obrovský krok. Předseda, výbor Ekon a rozpočtový výbor také připraví společný text, o, e, který se bude týkat dopadů na rozpočtové postupy a to bude nepochybně velmi důležitý e, příspěvek. Manuel Mores. Oui, merci, le très Děkuji, pane předsedo. Krásný rok panu komisaři a jeho nejbližším. Předseda Lamasur řekl, že tady dospěli jsme ke změně e, myšlení. Je to nespochybnitelné, jak ve zprávách, které jsme Eh, odhlasovali, tak eh, v tom, co řekl komisař teď, se to objevuje. Komisař potřebuje jasnou podporu e, výboru. Je tady ale zapotřebí hovořit o několika věcech. Vy jste řekl, pane komisaři, že budete těsně spolupracovat ohledně přístupu k dokumentům. E, no, bohužel jsme neměli až tak úplně pozitivní e, výsledky, třeba co se týče zápisu z jednání výboru o etickém kodexu, skupině o etickém kodexu. Paní Ferrera si na to vzpomene, ale dej dejme tomu, že to byl omyl a že teď to bude všechno krásné. Pak je tady ještě otázka směrnice eh, o, o akcionářích. Kolega eh, Koferáty se o tom hodně eh, o tom hodně hovoří. Transparentnost a konkurenceschopnost nevidím v rozporu. Naopak, a bylo by to jistě v zájmu Evropanů jako takových, o tom bychom měli ještě po, přemýšlet. A Eh, k těm akcionářům, tam ještě musíme eh, věci probrat. Vy jste řekl velice upřímně, že jste pro publicitu ohledně eh, vykazování země od země. Eh, můžete také své kolegy o tomhle přesvědčit? Eh, odblokuje se to? A poslední otázka, vy jste také komisařem pro hospodářské záležitosti a já bych rád věděl, co si myslíte o jedné zásadní věci koordinaci v oblasti ekonomiky. Mohl by rok 2016 E, být rokem, kdy se bude prostě e, ten semestr zabývat e, příjmy. Vždycky se hovoří o výdajích, ale také je třeba hovořit o příjmech e, ono by to umožnilo říct, že je to jedna z našich priorit. A ještě poslední bod, e, kolegyně Beres mi to poradila, ale už tady není. Teď už se hodně hovoří o boji proti terorismu, to je normální, ale ono se to také vlastně týká daňových záležitostí, financování terorismu. I když to není úplně vaše parketa, nemyslíte si, že komise by i v této věci mohla jít trošičku dál. E, děkuji, pane e, kolego, za to, že jste mi přál a přál i mým blízkým. A teď k tomu e, aktivnímu přístupu. Já jsem prostě v tomto směru přijal určité závazky ohledně sdílení dokumentů a chceme to také i nadále dodržovat. Ale je třeba si uvědomit, že řada dokumentů vychází z informací, které jsou nám poskytovány národními orgány. E, a to je zcela zásadní spolupráce, zásadní propojení, pokud chceme mít užitečnou a úspěšnou spolupráci. Takže musíme v tomto směru také konzultovat členské státy, abychom uchovali tu dobrou spolupráci s nimi a e, budeme je tedy konzultovat a následně vás budeme informovat o výsledcích těchto konzultací. A pokusíme se opravdu jít tak daleko, jak jen to bude možné, až do úplného e, konečného e, totálního stavu, pokud to půjde transparentnost a konkurenceschopnost v mých eh, představách neodporují, ale já budu muset ještě přesvědčit některé kolegy. Nevím ještě, jak to zvládnu, ale budeme muset se zabývat výsledky té studie o dopadech a nakonec dospět společně k nějakým závěrům. Jistě můžou tady být kolegové, kteří si myslí něco jiného. Ne všichni eh, myslí to samé, co já, ale mají, dejme tomu, stejný přístup k věcem. To znamená, že také jsou toho názoru, že právě ta, případ, ta studie o dopadech eh, nám v tomto směru hodně pomůže. Evropský semestr, jistě, v tomto směru chceme v letošním roku eh, se zabývat právě těmi vlastními zdroji, což by nám mohlo umožnit být ještě ambicioznější. A ohledně boje proti financování terorismu, to je otázka, kterou e, zmínil na posledním ECOFINu francouzský ministr financí a znovu chce na nadcházejícím ECOFINu o této tematice hovořit. Má úplnou pravdu. E, musím říct, že kolem stolu byla diskuze velmi pozitivní. Komise je připravena odpovědět na všechny požadavky, které jí rada předloží ale zároveň je třeba e, prostě odstranit ty kořeny, pře, e, e, přeřezat ty kořeny a to je zásadní. A musím říct, že nemáte úplně pravdu, když říkáte, že to nespadá do mé pravomoci. Naopak, je to tam a já se tomu chci hodně věnovat a svou politickou energii do toho vložit. Je to zásadní. Předseda Bernd Luke má slovo, prosím. Pane komisaři, já bych rád upozornil na to, že jste právě ve své odpovědi řekl, že eh, reporting country by country eh, povede vlastně k deformování eh, konkurenčního prostředí. A já mám poněkud pro mě problematické pochopit, proč zveřejňování vysoce agregovaných dat týkajících se obratů, za počtu zaměstnanců a daňových povinností by mělo vést Eh, vlastně k deformování konkurence mezi evropskými a zahraničními podniky. Eh, prosím vás, vysvětlete mi, proč to tak chápete. A pak mám ještě další aspekt konkurenceschopnosti, který považuji za eh, důležitý. Ve zprávě Niedermayer-Dotz se mluví o tom, že by se měla zavést pečeť evropského poctivého plátce daně. Já se chci zeptat, jestli ti se k tomu komise staví pozitivně k tomuto návrhu ehm, parlamentu a ehm, jak se bude posuzovat, jestli daňový poplatník eh, odvádí eh, jaksi správně či spravedlivě své daně. Eh, jak, čím se bude vyznačovat férový plátce daně? Eh, kdo bude propůjčovat eh, tedy eh, tuto pečeť a jak se bude přesvědčovat o, o tomto. A nemůže z toho vzniknout naopak konkurenční výhoda, když někdo tedy mm, získá tuto pečeť a bude určitě v konkurenční výhodě oproti někomu, kdo ji nezíská. Děkuji. D'abord, vy tady chcete, abych eh, vlastně kopal za jinou stranu. Já eh, nevidím zásadní rozpor mezi transparentností a konkurenceschopností. Ti, kteří eh, jdou další jinou cestou, říkají, že povinná transparentnost pro evropské firmy směrem k cizím eh, neevropským firmám bude znamenat, eh, že se jejich vzájemné eh, pozice znevýhodní, či lépe řečeno znevýhodní se pozice evropských podniků vůči těm zahraničním. Já nechci tady bojovat nějak za své přesvědčení. Já si prostě myslím, že nakonec to možná vidíme docela obdobně. Všechny ty ekonomické mechanismy jsou přesně předmětem hodnocení té studie o dopadech. A ta eh, daň pay label, eh, tak to také navrhuje se v té zprávě, tak je pravdou, že výbor Econ podporuje eh, to vykazování country by country a také systém eh, označování. Se tím budeme zabývat, zabývat možností zavést tento systém označování, nálepkování, eh, který by byl, dejme tomu, Eh, ohledně čehož by to rozhodnutí mělo být přijato někdy do konce semestru, prvního semestru 2016. Já se pak k vám s tím samozřejmě obrátím. Půjde o to domluvit se, zdali eh, jít tou či onou cestou Zdali publicita či nikoliv. Komise v tuto chvíli nic nevylučuje, opakuji, eh, čekáme ještě na tu studii o dopadech. Načel. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vítám pana komisaře, přeji také eh, hezký nový rok. Tři body bych tady měla, která bych chtěla nadnést. Za prvé eh, zdaňování ve Velké eh, Británii. A myslím si, že je důležité uvědomit, abychom zdůraznili tedy práci tohoto výboru a také Evropské komise, abychom ocenili práci, kterou tady odvádějí. A myslím si, že by to mohlo hrát důležitou roli v celé diskuzi, kterou vedeme ve Velké Británii o Evropě. Ehm, zvlášť eh, daňové uniky do těch mm, se můžeme pustit nebo bojovat pro těch pouze na panevropské úrovni. Eh, minulý týden eh, média podala zprávu o tom, že mm, některé velké investiční banky ve Velké Británii neplatí korporátní daň a mm, tady je skutečně dost pro protest mezi občany v této otázce. Takže se budu těšit na návrhy, s kterými přijdete na konci tohoto měsíce, ale eh, chtěla bych vás pořád to, abyste dbali na to, eh, jak eh, to může taky mít dopad na občany. Za druhé, nedávno rozhodnutí komise, o které se tady mluvilo proti Lucembursku a teď se to týká také Belgie, já si myslím, že to bude zvládnuto, ale jak zajistit, aby tato rozhodnutí nebyla pouze krátkodobým výhrou? Já očekávám, že belgická vláda se odvolá a to bude všechno dlouho trvat trvat, eh, než eh, se učiní jakési rozhodnutí a eh, podniky budou protestovat a budou říkat, že je to naprosto neférové udělat mm, mm, to o deset let mm, později. Ehm, takže problém, který já mám s tímto rozhodnutím, spočívá v tom, že to vlastně tady kompenzuje členské státy, které se provinily tím, že porušili pravidla státní podpor. A určitě tady musí být lepší způsob, jak bychom mohli tuto otázku vyřešit. Takže bych vás ráda zeptala, co si vymyslíte o tom, jak bychom mohli přimět eh, dát členské státy dohromady v následujících měsících, tak abychom učinili pokrok eh, v otázkách mm, zdaňování. A eh, za třetí, velmi stručně, ehm, v 2014 parlament a rada schválili legislativu týkající se reformy auditového sektoru. Ale ehm, v nedávných případech tyto demonstrovali to, že podniky a také daňoví poradci i nadále jsou takovými největšími podněcovateli těchto daňových konstrukcí, které tady teď máme. Takže jaké jsou vyhlídky? Vyhlídky toho, že bude možné pozměnit nebo udělat přeskum této legislativy? Nebo jak navrhujete, jak se můžeme posunout kupředu? Uh, um, Za prvé, máte pravdu když mluvíte o eh, Velké Británii. Velká Británie byla velmi aktivní eh, v, této, tom programu transparentnosti eh, a dalších opatření a musím vám připomenout, že to byl první, jeden z prvních ministrů, který pozitivně reagoval na iniciativy OECD, byl to také Wolfgang Schäuble a George Osborne. A také se těším na podporu z Velké Británie. Dověřím, že se dostaví našemu balíčku, který je v souladu s globální globálními závazky Velké Británie. Nejenom eurozóna, ale týká se to celé Evropské eh, unie a eh, doufám, že britské úřady eh, budou nadále angažovány v těchto společných cílech. A k té druhé otázce, Margit Vestager a spolu se mnou jsme tady tady spolupracovali, ano, případy týkající se státních podpor. Mm, tady se k tomu přistupuje individuálně, to je i pravidlo paní komisařky pro soutěž. Já se snažím tady stanovit takový mechanismus, pomocí kterého bychom se mohli eh, vyhnout těmto případům, tak aby se neděli máme tady spolupráci, no, máme tady naše portfolio a to je naprosto eh, transparentní a přináší plody. Co se týče dalších věcí, samozřejmě musíme brát úvahu jednotlivé postupy a také eh, právní stát a mm, pomoci soudu a je legitimní, že některé země se mohou odvolat, pokud mají pocit, že je to správné, musíme to respektovat, ale máme dojem, že mm, případy, eh, které tady mm, byly naneseny, že bude rozhodnuto ve prospěch. Co se týče auditu, eh, komise mm, eh, spolupracuje se členskými státy a také s odborníky. Takže pravidla, která eh, jsme již schválili by šlo o to, aby ta pravidla, která jsme schválili, byla teď implementována od teď do, do teďka do června 2016. Víte, že to je datum, kdy mm, se předpokládá, že budou implementována. Pracujeme aktivně na této věci, tak aby se dosáhlo skutečného pokroku, aby se tento pokrok stal realitou. Děkuji. Luděk Niedermayer. Děkuji. Nejprve bych chtěl um, ocenit um, stanoviska pana um, komisaře Sadba, také dále ocení práci komise, která pracuje v oblasti proti, proti únikům daňovým. Vidíte tady nějaké oblasti, kde by bylo problémem dosáhnout jednoty nebo třeba v radě, to, co se týče, týká uh, opatření, která byla navržena OECD nebo jak to, to, jak bylo to požadováno Evropským parlamentem. Druhá věc, eh, kterou jsem se chtěla zeptat, ehm, ehm, to je otázka korporátní daní, protože si myslím, že bychom se měli pokusit sběr ehm, eh, všech daní a co to co nejúčinnějším způsobem. Jak jste eh, se zmínil, velká otázka je mezera v daní z hodnoty, jak to už potrhla zpráva Evropské komise protože toto eh, způsobuje velká, eh, velké problémy v ekonomice a v celém rozpočtu. Lidé tady mluví o různých opatřeních a o tom, jak zlepšit ehm, ehm, daní a ehm, daň z přené hodnoty. Máte tady nějaké preference nebo myslíte si, že by měl být nějaký správný směr, v kterém by měla komise jít a který by bude navrhovat iniciativy? Mluvíme o věcech jako otázky přeshraniční nebo digitální záležitosti, reverse charge a nebo účinnější práce s informacemi situacemi, například spárovávání e, z faktur. Takže já se chci zeptat, co můžeme očekávat od komise a kdy. On the um, anti-fraud package. Ano, k tomuto anti-BEPS. Um, anti balíčku. E, samozřejmě, že je obtížné dosáhnout tady jednoty. Uh, co se týče tohoto daňového projektu. Ale eh, jsem dost optimistický v této ehm, části eh, mého návrhu na tento rok, protože toto už bylo rozpracováno v rámci OECD, eh, už to bylo schváleno G20 mm, a také šéfové vlád a států schválili. Takže mám pocit, že Eh, to bude jednoduché. Mělo by to možné a bude pravděpodobné dosáhnout, doufám, dohody během předsednictví nizozemského. O tom jsme diskutovali eh, s mm, eh, kolegou Desbrunem a jak jsem říkal, bylo to před pár dny, před eh, začátkem nového roku, takže mám pocit, že eh, tady máme podobné ambice a jsem optimista v tom, že se to podaří. Vím, že jsou tu ještě eh, jiné návrhy, které možná povedou k větším potížím. To jsou potíže, o kterých tady mnoho diskutujeme. A CCTB návrhy, to jsou návrhy, kde se ještě nedosáhlo jednotného postupu což ehm, znamená, že to bylo obtížné, obávám se, že to i nadále obtížné bude. Co se týče ehm, reformy ehm, celého systému daně střené hodnoty, tak to není eh, v rámci, otázka mm, v rámci našeho slyšení dnešního, ale jak jsem řekl už předtím, můj druhý hlavní návrh tohoto balíčku proti daňovým unikům bude návrh zaměřený na reformu eh, této daně, mělo by to být co nejobsáhlejší. A tady stále ještě pracujeme na této obsáhlé strategii a mým cílem je, aby to o tom bylo diskutováno v březnu. Budete-li se přát a budete-li ochotní sem zase přijít a diskutovat o této věci trošku detailněji. Ale samozřejmě jsem si vědom toho, že to bude velice obtížné. Ale musí to být um, jasné, obsáhlé, globální a ambiciozní. Děkuji. Michael Toyer. Michal Toyer. Vím, že máte dnes narozeniny a zítra to bude. Prosím. Já, vielen Dank. Eh. Já děkuji, pane předsedo. Děkuji, že, že na mě myslíte. Eh, ty narozeniny mám zítra. Eh, já všem kolegům přeji mnoho štěstí do nového roku a děkuji za tu možnost dnes Eh, tady diskutovat s komisařem Moskovicím. Eh, já bych rád, pane komisaři, vám poděkoval za to, že jste oznámil, že přístup k dokumentům nyní bude umožněn. A já jenom jako spoluspravodaj, tak se jedna, eh, mohu jen připomenout, že pro nás bylo opravdu obtížné takhle o to bojovat a že tolik stránek potom bylo začerněných. a měli jsme celou řadu dalších otázek, které jsme potřebovali zpracovat a e, plénum e, jak si potom nás podpořilo v tom, že se tím můžeme zabývat dál. E, co se týče projednávání hybridního, hybridního financování, otázky například licencí, které hrají velkou roli. Je to všechno součástí vašeho balíčku? Vy jste oznámili, že projekt BEPS Eh, bude eh, závazně eh, součástí legislativy na evropské úrovni. Koncem měsíce by měla být ta zpráva, zpráva předložena. My jsme také předložili konkrétní návrhy pro férové zdaňování, například povinná automatická výměna informací, Komise zatím nezareagovala na konkrétní otázku, jak zajistit to, eh, že to, co bylo nyní schváleno eh, v automatické výměně informací, aby to také fungovalo. Eh, legislativní návrh komise vlastně členské státy oslabily. A já si myslím, že to, co jsme schválili, je sice velký krok ku předu, ale už jsme zažili, že spontánní výměna informací nefungovala. A teď je otázka, jak zajistit to, aby um, i e, toto v budoucnosti jak se nestroskotalo a bylo to řádně využíváno. A druhá otázka. E, předseda komise e, Juncker je z Lucemburska, komisař Timmermans je z Nizozemska. To jsou země, které v minulosti měly takové úpravy jako Dutch Sandwich a podobné LuxLeaks Patří sem také eh, ministr Garmenia a eh, lucemburská vláda se velice snaží, aby se zasadila o hledání řešení. A já se ptám, pane komisaři, Eh, vy jakožto odpovědný komisař cítíte se, eh, cítíte v této otázce dostatečnou podporu ze strany eh, kolegů v komisi a ze strany předsedy komise. My jsme, když jsme se my ptali, tak jsme nedostali dostatečné uspokojivé odpovědi a pokud v komisi je jenom jeden člověk, který stojí za tím projektem, tak je to těžké, protože odpor v členských zemích je silný bon anniversaire par anticipation euh, sur les questions que vous me posez. Euh, Samozřejmě k těm otázkám, které mi kladete, ať už se jedná o Petbox, o kterém jsme diskutovali v rámci diskuze o eh, etickém kodexu, tak eh, s členskými státy to eh, řešíme. Řešíme to legislativně či nelegislativně a k těm automatickým výměnám informací, to už funguje. A je to samozřejmě velký rozdíl. Jedna věc, která zajišťuje, že to bude fungovat, a já jsem se o tohle hodně zasazoval, aby toho byla součástí Evropská komise. Některé členské státy totiž v určité fázi měly chuť komisi z toho vyloučit. Nesnad, že bych měl e, něco proti členským státům, ale ta úplná důvěra prostě e, to jsem neměl. E, Evropská komise tam má své místo, aby si zajistila e, že členské státy plní své povinnosti, to za prvé, a za druhé, aby v případě, že to bude nutné, spustila určité postupy, které tady jsou připraveny. A já jsem poměrně teď ujištěn, že to funguje. Myslím si, že to je kompromis, který je kvalitní. Jako vy bych si přál víc, ale ani tohle není tak úplně špatné. A k té vaší poslední otázce. Já musím říct, že lucemburské předsednictví nakonec dospělo k dobrým výsledkům a bylo ambiciozní. A já jsem e, s kolegou pracoval ve skvělém souznění. Teď už se připravovalo vlastně holandské předsednictví a z toho, jak e, to vnímám, e, si troufám říct, že Dizozemí má stejné ambice a během jednoho neformálního ekofinu jsem řekl, že že ty velké strany prostě chtějí věci měnit. To možná není tak úplně korektní to takhle politicky říkat, ale já se prostě naprosto cítím dobře s předsedou Junckerem, e, jsem jím podporován. E, a něco vám řeknu, když jsem byl zvolen komisařem, tak Juncker mě přijal a řekl, budeš komisařem pro ekonomické a finanční otázky, tak jsem byl připraven to prostě Eh, vzít. A pak, když byl na tiskovce, tak jsem se vlastně od něj dozvěděl na té tiskovce, že jsem také komisařem pro daňové otázky. Takže eh, ne snad, že bych byl proti tomu, ale eh, mohu vás ujistit, že k této věci jsem vždy měl totální podporu od něho, od Timmermance, od ostatních. A to, že e, máme takto ambiciozní e, výbor tak v Evropském parlamentu, je také velké ESO v rukávu protože já pak případně mohu také e, dělat různé tiskovky tady vám, vám dvěma i vám všem. Děkuji, myslím, že E, s radostí tady vnímáme váš optimismus a vaše ambice, které jste tady dnes prokázal. To, co jste říkal o bezpodmínečné podpoře, kterou dostáváte, to je pravda, ano. Ehm, řekl jsem dnes ehm, panu ehm, kolegovi, že lucemburské předsednictví se vedlo dobře a očekáváme, že i nové předsednictví eh, tak bude postupovat a bude schopno dostat slibu. Budeme se těšit na další prezentace eh, v balíčku ATP, eh, stejně tak jako VT. A samozřejmě je velice důležité to, co jste říkal, že v únoru eh, poskytnete odpovědi. Komise tady má legislativní návrhy, které má předložit. To je to, co Parlament eh, rozpracovala se zprávě do majer, takže je tady spousta práce před námi v tomto novém roce a myslím, že sdílíme politické eh, náhledy a ambice a také konečné cíle, tedy zisk by měl být zdaněn tam, kde se generuje. A Evropa nemůže zlepšit své ekonomickou zprávu, pokud se neposune ku předu eh, v otázce daňové a tak eh, eh, zdraví. tak jak jste řekl. Ale ne, chtěl byste ještě něco dodat? Děkuji, děkuji. I já bych si dovolil poděkovat panu komisaři. Začali jsme tímto způsobem, tím úplně nejlepším možným způsobem naší práci v letošním roce, v roce 2016. Dvě, tři poznámky. Zmínili jsme během první zasedání koordinátorů výboru TAX 2 otázku eh, komunikace s dokumenty a říkali jsme si, že abychom se do budoucna E, vyhnuli tomu, že jedni či druzí se dozvědí, že tady cirkulují jakési dokumenty, o kterých nevědí, tak by možná generální ředitel anebo zástupce e, TAX 2 e, přišel na zasedání koordinátorů, když budou tyto konkrétní dokumenty na pořadu jednání a patrně nám tedy v tomto směru asi budou mít brzy co říci. Vy jste to také řekl ve vašich závěrech eh, a také pan kolega Niedermayer na tom hodně eh, trval. Eh, mluvím o nutnosti, že musíme i nadále vyvíjet tlak, politický tlak na vlády, aby se ty návrhy skutečně dostaly ke schválení, aby se realizovaly a harmonizace tedy E, toho, nebo to, co se nazývá CCTB, je zrovna tak urgentní jako akční plán OECD. Takže to bude ve dvou fázích, ano, ale je velmi důležité, a vy nám o tom přijdete e, znovu e, něco říct, aby časový harmonogram pro CCTB zajistil, že v průběhu příštího roku dospějeme k dohodě vy máte velmi ambiciozní časový harmonogram pro Antitex Avoidance Package a zrovna tak eh, ambiciozní eh, časový harmonogram musí existovat pro CCTB. Více kolegů, pan Valí, paní Žil, pan Fernandeš, hovořili o vlastních zdrojích a tato, a o té zvláštní situaci, ale právo už takové je, které znamená, že pokud Evropská komise odsoudí nějaký stát, který daňovým, daňovou cestou proti znění smlouvy poskytl státní podporu, tak to, k čemu skutečně dojde, je, že ta firma, která dostala tu pomoc, musí zaplatit e, e, normální daň e, k dobru toho státu, který pochybil. Takže ve chvíli, kdy my tady hovoříme o možnostech eh, vlastních zdrojů, které by eh, naplnili evropskou kasu, tak tohle je možná něco, eh, co bychom si mohli ještě probrat. Jistě budou to určité budou to určité problémy, budeme muset najít příslušný právní zázrak a tak, <laughs> základ a tak dále. Ale bylo by to docela logické, kdyby ten stát, který učinil pochybení, tak by nedostal ty peníze, ale aby ty peníze e, byly něčím, z čeho budou profitovat všichni ostatní. Byla by to, byl by to vlastně příspěvek dané země do komunitárního rozpočtu. To vůbec není špatné, ale ještě o tom budeme hovořit. A poslední bod. Zdá se mi, že se tak trochu přibližují názory na country by country report. Zdali je to omezené, veřejné a tak dále. Parlament prostřednictvím výboru ECON E, navrhl ten taxpayer label, a e, já se táži, zdali vlastně tady nejsme e, v situaci, kdybychom pomohli těm, či spíš, kdy zamizujeme těm, kteří chtějí konat, aby konali. Máme tady ty nadnárodní firmy, některé z nich jsou americké, a co jsme se dozvěděli z toho e, veřejného slyšení? Některé ty velké firmy jsou připraveny placi, platit, takže tady by se vlastně vytvořil e, e, takový klub přátel, jak se říká v bruselském žargonu, klub přátel daňové transparentnosti a tyto firmy by prostě řekly, i když je k tomu evropský e, právní e, rámec nezavazuje, tak by, e, tak my jsme ochotni, by řekly ty firmy, ty své, ty své údaje prostě zveřejňovat a tak dále, ty, ty výsledky. Takže by to bylo takové možná docela zajímavé. Každopádně všem děkuji. Koordinátoři eh, tax 2 se sejdou ve čtvrtek tento týden ve 12 hodin a tam budeme schvalovat náš časový harmonogram pracovní. Děkuji, končím dnešní zasedání.